Good morning, ladies and gentlemen. Dobrý den, dámy a pánové. Vítejte. A než začnu uvádět eh, naše zasedání, bych rád učinil dvě poznámky. Eh, pány přítomné a vás prosím, abyste použili sluchátka, protože já budu používat český jazyk, kterým se dokážu lépe vyjádřit. To je první poznámka. A druhá poznámka upozorňuje na to, že naše zasedání je nyní snímáno a přenášeno i živě pomocí internetu. My dneska pokračujeme večera za započatém jednání a budeme se dnes věnovat bodu číslo 7 našeho programu představení studie o šíření jaderných zbraní v severovýchodní Asii. Tato studie se zabývá výzvami jaderné politiky Severní Koreje, kterou známe také jako Korejskou lidově demokratickou republiku, ve vztahu k existujícímu režimu nešíření zbraní. Čili náš program se týká toho zásadního, a to je nešíření jaderních zbraní. Náš výbor zadal zpracování této studie na žádost delegace pro vztahy s korejským poloostrovem a obsah této studie bude dnes reprezentovat její autor, pan Benjamin Ortkvertur, starší výzkumný pracovník nadace pro strategický výzkum, výzkum v Paříži, jak mě před chvíli říkal, právě přiletěl z Paříže, aby nás navštívil. Máte slovo, Benjamin. Thank you very much, Mr. President. Děkuji, pane eh, předsedo. Vážení poslanci, dámy a pánové, pro mě je velkým potěšením, že tady dnes mohu vystoupit na vašem zasedání, mít trochu nezvyklou povinnost eh, podělit se s vámi o své úvahy a tomto velmi palčem mezinárodním problému týkající se šíření jaderných zbraní. Jmenuji se Benjamin Odkvetě a pracuji eh, v nadaci pro strategický výzkum v Paříži. A byl jsem požádán, abych tady prezentoval eh, tuto zprávu, kterou jsme připravili pro parlament. Nejprve bych chtěl zhrnout ty hlavní závěry této studie a potom eh, doufám, že budu mít eh, příležitost s vámi eh, diskutovat a odpovědět na vaše otázky, protože ty body jsou velmi ty body jsou velmi složité. Potom na základě vašich připomínek, vašich komentářů se, budu, se pokusím je do této studie zapracovat během několika dní a tím by ta zpráva měla být hotová. <clears throat> Korejská krize je velmi složitým tématem. Je to rovnice, která obsahuje řadu proměných. Některé z nich jsou neznámými proměnými. Výsledky prezidentských voleb ve Spojených státech včera, myslím, do toho přinášejí další neznámou. A já se tady pokusím nabídnout nějaké předběžné závěry o tom, jak se ta situace bude vyvíjet, jak eh, výsledek voleb eh, bude mít dopad na eh, tuto situaci. Nejprve tedy zhrnutí. Je potřeba se zmínit o eh, globálním úsilí, jak eh, omezit balistický program Severní Koreje. To je klíčové. Usiluje o to mezinárodní společenství. A co o tom vlastně víme a co je možné tady vlastně posuzovat. Měli bychom neustále mít na paměti to, že jaderný balistický program eh, Severní Koreje se v poslední době nebezpečně zlepšil od začátku mm, této dekády a od eh, příchodu Kim Jong-una na, eh, do úřadu. Ty nedávné jaderné zkoušky byly provedeny 9. září tohoto roku, jak jistě víte. A ten verifikační systém ve Vídni odhalil neobvykle seismické otřesy na stupnici asi 5,1 Richterovy eh, škály. Americké laboratoře eh, zaznamenaly eh, otřesy ve výši 5,3, což odpovídá poměrně značné síle. A pokud jsou pravdivé ty informace o tom druhém pokusu, tak by to byl vlastně eh, dvakrát větší eh, pokus, než byl ten předchozí. Ty, eh, to tempo také jaderných testů v Severní Koreji se nebezpečně zrychluje. Ten první byl 2006, potom 2009, pak 2013 a ty čtvrté a páté byly v tomto roce. Možná, že Šestý eh, pokus eh, bude velmi brzy. Takže schopnost eh, produkovat platonium představuje asi 6 kg za rok, což je dostatečné pro to, aby se tím mohla naplnit jedna bomba za rok. Odhady také říkají, že tato země má zásoby na 6 až 8 bomb, to znamená asi 54 kg a v této době. Co se týče produkce vysoce obohaceného urania, tak podle heknutých informací eh, po návštěvě eh, jaderného střediska v roce 2010 v Koreji se říkají, nebo říkají, kolik je možné tam vyrobit v těch skrytých zařízeních s tím, že by toho urania mohlo být eh, asi 150 kg, což je asi 6 bomb. Ale eh, ta kapacita může být mnohem vyšší, 400 eh, kg. Znamená to, že korejský režim může mít štěpný materiál na přibližně 20 až 25 bomb na konci roku 2016. Eh, v závislosti na tom, kterých odhadů se držíme. A teď k eh, balistickým raketám. Podle odhadů asi 24 až 26 těch nosných systémů bylo otestováno režimem, což musíme srovnat s asi 12 testy, které byly provedeny v roce 2015 a 9 testy v roce 2014. To tempo, jak vidíme, Eh, zkoušek eh, těchto raket se v tomto roce tak zrychlilo, eh, že už se začíná rozlišovat mezi raketami, které se vyvíjejí a operativními raketami, které, které jsou připraveny k použití. Jde o několik typů raket, těch v posledních dvou případech už bylo provedeno asi šest zkoušek jenom v posledním roce. Dále eh, se testují eh, na zemi další zařízení. A víme, že se vyvíjí ještě další. Co se týče RNB, tak, eh, které se říká Musuldan, ta už, to už bylo otestováno devětkrát v roce 2016 a ty dva poslední testy proběhly před dvěma týdny a e, byly neúspěšné evidentně. To znamená, že severokorejský režim velmi e, bere vážně systému Sultan a zdá se, že se v brzké budoucnosti objeví další operativní zařízení pravděpodobně příštím roce nebo v roce 2018. Co se týče těch operativních e, záležitostí, tak většina z nich je určena pro systémy SCAT, Hongsong 5 a 6. Potom jsou to také další taktické rakety. Ty zkoušky byly prováděny eh, už asi šestkrát. V tomto roce zdá se, nebo co je relativně nové, je to, že všechny ty nedávné balistické testy, které provedla Severní Korea, byly otevřeně ukázány eh, mezinárodnímu společenství, nebyly utajované. To poslední ilustrace toho nedávného zrychlení je to, že 20. září Spravodajská eh, agentura Severní Koreje eh, hovořila o testování nové velké rakety SOE a podle této tiskové agentury tato Eh, toto nové zařízení by mohlo vést k eh, vypouštění raket do vesmíru, což ukazuje, že tato země má určité základní dovednosti, eh, jak budovat nebo stavět rakety, tak je i vynést na, do vesmíru za použití těch motorů, které mají k dispozici. A je ale také potřeba si uvědomit, že Severní Korea má tendenci přehánět. Zatím eh, se neprokázala možnost úspěšně vypustit ICBM. Eh, ještě to Korea nedemonstrovala, eh, že je schopna vynést jadernou hlavici do atmosféry. Ale naším problémem v tomto okamžiku je to, že ať už je Eh, posílení mezinárodních sankcí proti Koreji a proti tomu balistickému programu, jakékoliv, tak eh, Severní Korea může pořád mít možnost eh, i nadále pokračovat v tom balistickém programu a používat tomu své vlastní prostředky. Co se týče zapojení do šíření jaderných zbraní globálně, což je také dalším trendem nepokojení mezinárodního společenství samozřejmě. Eh, Severokorejský režim eh, vytvořil několik mechanismů, které jsou určeny proto, aby konsolidoval dodávky těchto zařízení a technologií. Tyto mechanismy se vyvíjejí, protože mají sloužit k financování jaderného balistického programu Severní Koreje. a e, Pyongyang posílil tyto aktivity, že proti němu byly zavedeny sankce. Co týče jaderného šíření ze Severní Koreji, to se, je něco, co se už dlouho podezřívá, že to šlo do Libie, do Sýrie, ale zatím nebyly předloženy žádné konkrétní důkazy, které by to potvrzovaly, tuto spolupráci. Nicméně aspoň v otevřených e, zdrojích nic takového není. Co se týče balistického šíření, tak tady se ukázalo, že Pyongyang podporil iránský a syrský eh, zbrojní program už od 80. let. Zde došlo k podpisu eh, dohod o vědecké spolupráci ze Syrii v roce 2009 s Iránem v roce 2012. No, podle většinu expertů na tyto otázky které já eh, cituji, říkat Michael Edmund z Ameriky, je zase není dostatek důkazů, které by ukazovaly, že ta spolupráce je nějak eh, hluboká nebo obšírná. Teď eh, k mezinárodním reakcím na tento program Severní Koreje, to už začalo v 90. letech. Abych to co nejvíce stručnil, tak bychom si měli vědomit, jaká je dnes realita. Sice ten mezinárodní systém sankcí si vždy vyžadoval také diplomatické působení na různých úrovních a už se to děje asi deset let, tedy od eh, zhroucení nebo přerušení těch rozhovorů šesti stran v roce 2006-2007. A možná eh, vzhledem k tomu zrychlenému tempu provádění těchto programů, což jsem teď popisoval, tyto rezoluce OSN jsou možná symbolické a musíme si uvědomit, že se udělalo velmi málo pro hledání jiných řešení, ale je potřeba také uvědomit, že ten mezinárodní sankční systém se zpřísnil postupně a zejména od přijetí Eh, rezoluce 2217 přesno tohoto roku. Samozřejmě, že je to hodně diskutovaná věc. Eh, je možné dokonce říci, že je to eh, hlavní věc pro všechny zainteresované strany. Rada bezpečnosti OSN přijala pět usnesení proti těm korejským programům. Poprvé to bylo v roce 2006 a tím mm, bylo umožněno vytvoření toho sankčního režimu, který se zaměřoval na to, jak upřít nebo zabránit tomu, aby ty technologie se dostaly do rukou Severní Koreje. Tento mezinárodní režim v letech 2006 až 2013 pomalu a postupně se zpřísňoval a posiloval, ale bylo to vždy spojeno s prokazováním toho, že existuje tady jasná souvislost mezi tím severokorejským režimem a programem vývoje zbraní. Víme, že tady jsou mezery v tom eh, sankčním režimu, jsou tady určité, eh, určité možnosti pro to, jak se státy mohou vyhnout eh, přijímání přísnějších opatření. A je možné ten sankční režim různým způsobem se vykládat. A to znamená, že ty státy, které se Severní Koreou obchodují, mají klíčovou roli při tom, jak aplikovat ten sankční eh, režim. A to je ten hlavní problém. Jde o to, že Čína je historicky spojencem Severní Koreje. Mám-li to popsat nějak stručně? těch zbývajících je to trochu jinak. Odhaduje se, že 70 eh, až 80 eh, pomoci Eh, Severní Koreji jde z Číny. Čína se podílí na asi 76% na celkové obchodní výměně. A tento bilaterální obchod vzrostl z asi 500 miliard dolarů z 5, dolarů, z 5 miliard dolarů na 7 miliard dolarů. Um, takže Čína není tím uh, hráčem jako ostatní. Čína nevyužila svou, svůj ekonomický vliv v Severní Koreji na to, aby omezila ty jaderné ambice a umírnila to velmi agresivní chování eh, k sousedům. Rezoluce OSN 2217 z března tohoto roku měla velký vliv na podobu toho sankčního systému tam se hovoří o komplexních právně závazných sankcích nebo programu sankcí.